připomínky. Ty předám dalším partnerům v rámci G20. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Rozprava je tímto uzavřená. Dalším bodem je prohlášení komise o boji proti tuberkulóze. Vítám pana komisaře Dalího a dávám mu slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, vítám tuto příležitost, kdy máme Den boje proti tuberkulóze, abych pohovořil o velkých výzvách, které způsobuje toto onemocnění. Věříme, že během posledních desetiletí jsme byli úspěšní, protože jsme, se nám dařilo snížit rizika této závažné choroby. Nicméně příliš dlouho jsme se nezabývali možnými riziky. Centrum ECDC eh, podalo zprávu o přibližně 30 tisících případech a eh, potvrdilo 6 tisíc úmrtí eh, způsobené tuberkulózou v Evropské unii. Což je naprosto nepřijatelné pro všechny zainteresované strany. Je to nepřijatelné, protože tuberkulóza je choroba, kterou lze vyléčit, lze jí předejít a nemusí mít tak dramatické dopady. Je to průřezová otázka a je to velká výzva pro naše zdravotnictví v Evropské unii. Dochází k velké rezistenci vůči této chorobě, nemáme dostatek nástrojů, které mohou bojovat proti tuberkulóza, také musíme bojovat proti HIV. E, také bohužel tato choroba e, zasahuje nejzranitelnější skupiny obyvatel. Měli jsme několik iniciativ, abychom posílili naše schopnosti bojovat proti tuberkulóze. V roce 2000 tuberkulóza byla e, jako prioritní nemoc na našem seznamu velkých výzev. Měli jsme velké projekty, které měli za úkol sledovat eh, tuberkulózu v 53 zemí. Byla to studie VHO. Mapovali jsme epidemiologickou situaci prostřednictvím rámcového programu jsme vytvořili nové vakcíny, nové léky, nové nástroje, abychom bojovali proti tuberkulóze. V roce 2002 více než 124 milionů bylo alokováno do tohoto boje. Bohužel tuberkulóza nezná hranic. Dostává se k nám i e, z jiných zemí, například v rozvojových zemích máme nejrůznější e, programy na kontrolu nejen tuberkulózy, ale i HIV, malárie a dalších onemocnění. Velkou výzvou je, abychom podpořili fond boje proti AIDS, malárii a tuberkulóze. Asi 120 milionů bylo alokováno a řada milionů už byla čerpána. Máme také partnerství v oblasti klinických zkoušek se subsaharskou Afrikou a tím, že jsme vytvořili centrum ECDC, tak můžeme zvýšit naše snahy boje proti tuberkulóze. Roku 2007 centrum vytvořilo akční plán, jak bojovat proti TB, kde se řeší průřezové otázky v různých sektorech v oblasti prevence, kontroly a také průzkumu v oblasti epidemiologické situace. Musíme vytvářet nové nástroje pro diagnózu, šetření, také vzniká příčná um, infekce v případě HIV a pochopitelně nemůžeme bojovat sami. Především se musíme zaměřit na ty nejzranitelnější a je důležité, aby státy podpořili globální boj proti této nemoci. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní za politické skupiny nejdříve paní Antonescu dvě minuty. Pane Kauza morții nepoc antibiotice. Děkuji vám. Příčina smrti v době antibiotik, tak se říká tuberkulóze, slovo, které téměř zmizelo z našich slovníků, ale které i nadále zabíjí. Tuberkulóza je sedmým nejrozšířenější příčinou smrti v, ve světě a za poslední léta bohužel se rozšířila rezistentní eh, tuberkulóza u lekům a v roce 2009 bylo 9,4 milionů nových případů tuberkulózy a 1,8 eh, tisíc úmrtí. Eh, a tuberkulóza tedy v tomto smyslu je závažným faktorem. Tyto statistiky musíme mít na paměti, abychom lépe pochopili, že právě tuberkulóza zabíjí řadu evropských občanů. Pocházím ze zemi, která bohužel patří k těm nejhůře zasaženým ze, z hlediska tuberkulózy. Ačkoliv byl sestupný trend za poslední léta, e, situace e, byla méně dramatická z hlediska rezistentních typů tuberkulózy. Celkové výsledky nám dělají starosti. Potřebujeme koherentní e, úsilí pro kontrolu tohoto onemocnění a musíme spolupracovat na úrovni EU a pokračovat v aktivitách zaměřených na zastavení šíření této choroby. Musíme zlepšit přístup k lékům, k lékařské péči, ke kvalitní lékařské péči pro pacienty s tuberkulózou. Všechny vlády by si měly uvědomovat význam tohoto boje a e, pracovat co nejlépe se sociálními partnery e, na boji proti chorobě, kterou jsme považovali za chorobu minulosti. Musíme jako rodina si vzájemně pomáhat a e, jedině tak ten problém překonáme. Jsme Evropskou unii a právě v jednotě je naše síla. Děkuji. Děkuji paní Antonescu. Paní Veslund, jedna minuta. No Nikdo by neměl umírat kvůli TB. To byl citát pana Pankimuna. dnes eh, právě v den boje proti tuberkulóze. Pochopitelně má pravdu, ale hodně dětí i lidí po celém světě umírá kvůli tuberkulóze. Proto musíme posílit eh, finanční prostředky ve fondu, který právě bojuje proti tubeře a malárii i HIV. Ale jak zdůraznila komise, lidé také umírají v Evropské unii kvůli TB a měli bychom zamezit šíření multirezistentní TB a měli bychom najít efektivní způsob léčby této choroby, která může zasáhnout všechny lidi v naší společnosti. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu chorob zde sehrává velice důležitou úlohu a jsem velice ráda, že komise bude o tomto tématu hovořit. Děkuji. Nyní pan Görens. Děkuji, pane předsedo. Pokrok eh, lékařství ještě eh, nevymítil eh, tuberkulózu. Nemůžeme ani hovořit, že to je nemoc chudých zemí, tím bychom podcenili její nebezpečí. Toto onemocnění je velmi vážné a po celá staletí ohrožovalo století krátkodobě nebylo možné si představit, že tato nemoc bude vymícená. Je nutné provádět eh, také výzkum eh, ohledně eh, rezistence na, láky, na léky a je nutné také vycházet z nové strategie v této oblasti. Co se týče financování těchto opatření, je zde několik možností. V našich státech musí být zdravotní systém schopen zajistit dostatečné pokrytí, ale onemocnění v rozvojových zemích je i nadále onemocněním, které je možné vymítit pouze na základě solidarity, tak je tedy nezbytné postupovat podobně jako v případě HIV. Dopad eh, tuberkulózy eh, v letech 2000 až 2015 je obrovský. Je nutné vycházet ze tří scénářů, které předložil pan Michel. A chtěl bych požádat komisi, aby nám sdělila, který scénář si vybere pro svůj postoj v boji proti této eh, onemoci nemoci. Děkuji, pane kolego. Je poněkud eh, obtížné vám vzít eh, slovo eh, vzhledem k této časy, ale následuje paní Carvalho na dvě minuty. Obrigada, prezident. O Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose, que hoje se assinala, é uma ocasião para apelar... Děkuji, pane předsedo. E, tento Mezinárodní den boje proti tuberkulóze je příležitostí vyzvat e, e, k posílení tohoto boje a zapojit občanskou společnost. V EU se počet úmrtí snížil. I v Portugalsku došlo ke snížení, i když míra vyskytu růstu je vyšší než eh, průměr Evropské unie. Je to výsledek dobrých eh, národních eh, programů boje proti TBC. V některých zemích však počet těchto nemocí narůstá. Evropská komise pracuje s právným směrem a já bych chtěla zdůraznit partnerství mezi EU a rozvojovými zeměmi ohledně klinických zkoušek. Je také nezbytné podporovat rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj v oblasti vědy a e, života. Je nezbytné se věnovat klinickému a vědeckému výzkumu příčin výskytu této nemoci. Je nutné hledat nové nástroje a bojovat proti tuberkulóze novými inovačními prostředky. Vyzýváme tak komisi a vlády, aby se spojili a zintenzivnili boj proti eh, tuberkulóze a to tak, aby tato choroba byla vymícena. Děkuji, paní Carvalho. Nyní paní Blinkjevičute, jedna minuta. Děkuji vám. Musíme se vrátit k tuberkulóze, protože každý rok téměř 2 miliony lidí umírají za, eh, na tuberkulózu a vyskytuje se řada nově infikovaných. Eh, je to nejrychleji se šířící eh, každá choroba na této planetě. Souvisí také s řadou sociálních problémů, eh, alkoholismu, chudoby a tak dále, také drogové závislosti a nedostatky eh, zdravotnického systému, pozdní diagnostiky a tak dále. Abychom eliminovali tyto faktory, které umožňují šíření uberkulózy, musí komise a členské státy přijmout konkrétní kroky eh, a opatření pro potírání této choroby. V tomto smyslu je důležitý dialog a vytvoření vytvoření společného akčního plánu. Chci doplnit, že ačkoliv tuberkulóza je na seznamu prioritních chorob, Boj proti tuberkulóze nemá dostatek prostředků. Měli bychom zvážit také rozpočtové možnosti v tomto smyslu. Děkuji vám. Následuje paní Sehnalová, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové dnešní světový den boje proti tuberkulóze je příležitostí připomenout že přes úspěchy kterých bylo v boji proti této chorobě dosud dosaženo tuberkulóza zůstává závažným celosvětovým problémem. více než two miliardy lidí jsou nakaženy tuberkulózním bacilem a jeden z deseti těchto lidí onemocní aktivní formou. výskyt tuberkulózy ale především různá úroveň léčby a kontroly této choroby souvisí s různými socioekonomickými podmínkami v různých regionech a také u různých sociálních skupin včasná diagnostika tuberkulózy její důsledná plně kontrolovaná léčba tedy léčba nepřerušovaná a dostatečně dlouhá je základní podmínkou pro snížení rizika vzniku extenzivní lékové rezistence a multirezistentní formy tbc jejíž léčba je nesmírně nákladná a v řadě zemí obtížně dostupná. stejně důležitá je i adaptace zdravotních systémů a dennodenní praxe jejíž součástí je i sledování choroby u rizikových skupin kvalifikovaný zdravotnický personál a adekvátní přístrojové vybavení odhady who hovoří o nutnosti vynaložit na boj proti tuberkulóze na národní úrovni forty four three miliardy dolarů v příštích deseti letech nicméně k dispozici bude sotva polovina požadovaných prostředků. proto je úkolem evropské unie spojit síly s who a jednotlivými zeměmi s jejich národními zdravotními systémy a učinit boj proti tuberkulóze jednou z priorit rozvojové pomoci vůči třetím zemím. děkuji. Děkuji, paní Sehnalová. Nyní spontánní řečníci. Nikdo se však nesnaží eh, mě zaujmout, takže děkuji a dávám slovo panu komisaři Dalimu. Sir president, had gost hafna nisma u b'interess daw il eh, Vážený pane předsedo, děkuji za vystoupení vážených poslanců. Chci vás ujistit, že komise bere toto téma velmi vážně a také s velkou vážností se staví k nápadům a myšlenkám, které tady zazněly na půdě tohoto parlamentu. Eh, jsme odhodláni dosáhnout našich cílů, kontrolovat Eh, šíření tuberkulózy. Eh, právě naše diskuse jsou velmi důležité eh, k tomu, abychom zůstali zaměřeni na boj proti této chorobě. Přínos parlamentu v tomto smyslu a podpora evropských poslanců je nezbytná pro naše společné úsilí v útoku proti této chorobě v EU, ale také v dalších státech. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Tím uzavírám tuto rozpravu a následující bod je krátké přednesení zprávy eh, pana Enrique Guerrera Saloma o dopadech světové finanční a hospodářské